Welcome back. We will now proceed uh, with the... Dejte zpátky a začneme bodem 15 na pořadu jednání, což je vytvoření Evropské platformy na posílení spolupráce při prevenci a odrazování od e, nelegální e, nedeklarované práce, což je něco, co jsme, e, čím jsme tady zabývali již nějakou dobu a slovo má pan zpravodaj, pan Pirinsky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Máte naprostou pravdu. Toto téma, tento problém, je na pořadu jednání výboru již nějaký čas. A já se chci s vámi a s kolegy podělit o celkový eh, přehled, který si můžeme udělat z pozměňovacích návrhů získaných eh, v tom dostupném časovém období. Takže jednak ta zpráva obsahuje 71 pozměňovacích eh, návrhů, návrhy, které byly předloženy později, těch bylo 395. Jak si poděkovat všem, kdo se pustili do, toho, do tohoto náročného tématu a předložili pozměňovací návrhy. Předložil jsem 25 nových pozměňovacích návrhů, 15 vlastních. Další jsou společné s kolegy, například Agnes Junkeris, Evelyn Regner, Teresa Griffin a Sean Simons. Um, jsou tu některé principiální otázky, které vyplývají z těchto pozměňovacích návrhů. Je důležité, abychom si udělali velmi jasné, jasný obrázek. První se týká samotné povahy fungování této platformy, co bude tato platforma dělat. Byla tu vyjádřena určitá obava v různých diskuzích, ale když je řeč o opatřeních v kontextu platformy, tak je to vnímáno tak, že ta platforma bude nějaká, nějaká opatření předepisovat, nebo že to bude nějaká opatření stanovená na úrovni té platformy. A tím pádem Mnozí kolegové se obávají, jak vyplývá i z pozměňovacích návrhů, že by to nějakým způsobem ubíralo eh, pravomoci jednotlivým členským státům. Tohle chci zdůraznit, protože je to významné pro celkový postoj členských států a kolegů k této platformě. Pozitivní moment spočívá v tom, že není žádná pochybnost o té platformě jako takové. Tam všechny, všechny pozice jsou pro její vytvoření. Pochybnosti začínají až tam, kde se zavíráme tím, co přesně má tato platforma dělat, jestli se bude podílet na určitých opatřeních. A ta, ty myšlenky, ta myšlenka, že by platforma měla být um, forem pro diskuzi, sdílení osvědčených postupů, předávání informací a zvažování informací a různých dalších aspektů této, to, této široké koncepce nedeklarované eh, práce a jejich různých projevů, tak to by bylo, vycházela z určitých kvantitativních parametrů. Main of member Nobody... Nikdo si nemyslí, že tato platforma bude produkovat nějaká opatření. Já chci poděkovat stínovým zpravodajům, kolegům. Měli jsme zatím dvě dvoje jednání. Jedno bylo na začátku listopadu, druhé bylo včera. Opět cílem bylo získat určitou orientaci, o čem vlastně mluvíme. A já doufám, že po této prezentaci se vrátíme k nějakému, k nějakým formulacím, které by eh, odstranili veškeré pochybnosti, že ta platforma by měla generovat nějaká opatření. Druhá věc souvisí s eh, myšlenkou regularizace Kolegové vědí, um, z předchozích prezentací jsem se to pokušel říci, že ta platforma, která se vytváří, by samozřejmě měla být především platformou pro spolupráci, která by měla odrazovat projevy ne, nedeklarovaného zaměstnání. Měli bychom se snažit tomu bránit a současně ovšem máme masivní množství této práce, což je problém v mnoha členských zemích. Takže se ne, nemůžeme zůstat jenom u prevence a trestu. Musíme mít aktivní přístup, který půjde ruku v ruce s těmi eh, donucovacími opatřeními. Jak všichni vědí, tak byly obsáhlé diskuze o tom, co přesně to znamená, ta regularizace. Pro někoho je to možná zvláštní slovo. Nejde o to slovo jako takové, ale o smysl. O potřebu spolupracovat a dělat opatření, které umožní compliance, které umožní transformaci nedeklarované práce na deklarovanou eh, pokud jsem to pochopil, tak proběhlo hlasování ve výboru FAM, kde byla ta představa podpořena. Takže toto je tedy e, to, co bychom chtěli zavést. A já samozřejmě žádám všechny kolegy, aby hledali co nejlepší možnou formulaci. A toto tam musí být. Dále potřebujeme dobře funkční platformu, nikoliž nějaké schromáždění, kde se všichni mají projev a není žádná diskuse, ale dobře strukturovanou, dobře navrženou platformu, kde bude moci probíhat smysluplná diskuse, než se prostě sejít a jenom povídat. To by znamenalo, členství e, zodpovědného člena za každý e, členský stát s příslušnou autoritou jednat za vládní a nevládní orgány. Byly by tam zástupci odborů evropských a zaměst, organizací zaměstnavatelů a také samozřejmě je, je tam důležitá role komise otázka skutečného řízení této platformy se zaslouží zvláštní pozornost. Posuzovali jsme zkušenosti jiných platform, kde byl mm, jaksi management s účastí komise a princip vlastnictví, který um, realizoval jeden nebo dva zam, eh, členové té platformy. Takže tam představa byla taková, že bude existovat pracovní formát, kde bude, kde bude dostatečně funkční, aby bylo dosaženo toho celkového cíle poskytnutí přidané hodnoty, ehm, ehm, k odpovědnosti každé členské země sami řešit nedeklarovanou práci. A já skončím tím, že vyjádřím naději, že ta pracovní platforma e, spojí zájmy odborů, podniků a fiskálních daňových orgánů. V tom smyslu, že bychom měli ta plat, aby ta, zajistit, aby ta platforma byla silným nástrojem, k trestání těch, kteří profitují z nedeklarované práce, ať jako síť, která poskytuje tu práci, a nebo jako podniky, které se účastní nekalé konkurence a narušují trh. A tato platforma by měla být obhajobou mm, práv pracovníků a prevence neakceptovatelných podmínek, ve kterých probíhá mm, většina té nedeklarované práce a Poskytování pobídek, aniž bychom je přesně definovali, eh, jak tedy umožnit fungování té, eh, pro umožnit fungování té platformy. Děkuji tedy za možnost, že jsem mohl promluvit trošku déle. Velice vítám koment, přivítám komentáře kolegu a další input. Děkuji. Děkuji, pane Pirinsky, a nyní dvě minuty eh, stínový zpravodaje a začne paní Romana Tomk za EPP. Seveda najprej vse zahvale gospodu Pirinskemu za zares dobro opravljeno. Děkuji panu Perinskému za dobře odvedenou práci. Je to důležitý dokument, kde je hodně pozměňovacích návrhů a jsem si jistá, že do, té, do tohoto dokumentu um, šla spousta práce, bylo tam potřeba hodně kompromisů. Nedeklarovaná práce je velký problém. Je to horší problém v některých členských zemích než v jiných. Lotyšské mm, předsednictví to považuje za jednu z priorit. Proto potřebujeme nástroj eh, mm, pro prevenci nedeklarované práce a toto je jeden z eh, nástrojů. My jsme řekli, jaké jsou ty problémy a v naší frakci jsme věnovali zvláštní pozornost některým klíčovým bodům, které třeba řešit. My bychom si přáli jasný rámec pro tuto platformu. Tato platforma eh, by měla sloužit jako nástroj, aby dosáhla určitých cílů, a musí nám umožnit výměnu dobré praxe. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba vyřešit, podle mého názoru, je to, že ta platforma by se neměla stát něčím, co je v kompetenci členských zemí. Měl by to být nástroj na výměnu dobré praxe. Jsem si jistá, že míříme správným směrem vzhledem k tomu, jakým směrem se diskuse ubírají. Já jsem si jistá, že když se budeme navzájem naslouchat, tak najdeme dobrý kompromis a budeme moci tento návrh přijmout. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Lynn Boylan z GUE. Děkuji, já mluvím jménem GUE. Stíneme zpravodajky, která tady nemní, protože se zabývá volbami v Řecku. Takže řeknu to, co chtěla říci ona. Já jsem ráda, že mohu být stínovou zpravodajkou za GUE. Myslím, že můžeme zvýšit úsilí boji proti nedeklarované práci, pokud máme řešit tento komplexní eh, fenomén. Eh, musíme pochopit, jak nedeklarovaná práce funguje ve všech rozměrech, proto navrhujeme změnu definice nyní pracujeme s definicí z roku 98, že to je jakákoliv placená aktivita, e, která není deklarovaná veřejným orgánům. Což je dost naivní a nedo, e, neúplné. Nedeklarovaná práce má různé formy. Buď může být částečně deklarovaná nebo podobně. Mm, budeme muset tu definici aktualizovat, aby byla relevantní vývoji. To je důležité, aby eh, práce platformy mohla plně využívat svůj potenciál. Další věc, kterou GOE považuje za klíčové, je propojení mezi deklarovanou prácí a eh, finanční krizí nyní eh, je vidět, že je vazba mezi finanční situací členských zemí a dopadů na deklarovanou práci. Jeden z hlavních úkolů platformy je zkoumat tento vztah. Věřím, že tyto závěry se mohou ukázat jako klíčové pro úsporná opatření. Zda um, výsledný návrh eh, by měl být povinný nebo ne, navrhovali bychom aby mm, určitá povinná aplikace byla nutná, abychom nevytvářeli sociální dumping Evropské unii. Chápu citlivost některých členských zemí, které se chtějí zachovat své kompetence, ale nevím, proč přísnější kontroly by měly někomu vadit právní základ toho návrhu. Tady je zajímavý pozměňovací návrh zelených k článku, zmiňuje článku 9, článek 9 smlouvy fungování EU. Tady bychom to chtěli adaptovat na eh, tuto platformu. Sociální mm, základ by měl tedy být základem pro uplatňování politiky Evropské unie. a Stínový zprav se bude těšit na spolupráci s kolegy do budoucna na tomto tématu. Děkuji tady Janke za zelené. Děkuji. Také já chci poděkovat panu Perinskému za proces, který zorganizoval a stínová setkání, která již proběhla a já chci souhlasit s paní Toms, že počet pozměňovacích návrhů, které jsme dostali, ukazuje relevantnost, kterou přikládá tento výbor ehm, nedeklarované práci. Není tady přístup, který by vyhovoval všem. Ehm, jsou tady různé výzvy v různých členských zemích Nedeklarovaná práce je však problémem ve všech členských zemích a věříme, že vytváření této platformy přinese přidanou hodnotu. Jedna z diskusí, kterou jsme vedli, se týkala mandatorní participace členských zemí. My si myslíme, že to je klíčové ne protože chceme členským zemím vnucovat povinnost být v této platformě, ale z důvodu fungování té platformy, které bude záviset na účasti všech členských zemích a jejich ochotě pracovat na tomto tématu i v členských zemích, kde jsou různé, různě projevují ten, je tento problém. Chci, aby ta, chceme, aby ta platforma byla omezena na ten úkol, který má, a také měl, ale aby měla současně pravomoce. Obáváme se, že pokud nebude mít pravomoce, které potřebuje, tak se tam bude jenom diskutovat, přičemž už existují expertní skupiny, které to diskutují. Tato platforma by měla navrhovat konkrétní opatření na boj proti nedeklarované práce. Právní základ již zmínil GUE. My chceme, aby tato platforma na začátek byla platformou, kde členské státy se mohou podělit o nejlepší praxi, ale také dát možnost rozvoje. A změna právního mm, základu by ukázala, že to je možné v budoucnu, že by ta platforma mohla mít i jinou roli v boji proti nedeklarované práci. E, už byl zmíněn No, stanovisko FAM, nedeklarovaná práce má genderovou perspektivu. Paní Kuněva, která byla spravodajkou pro FAM, přišla s velice dobrými návrhy, včetně mm, tohoto, této tematiky, což je důležité. To je důležité, když mluvíme o nedeklarované práci. Děkuji. Thank you. Děkuji. Slovo má Tiziana FDD. Grazie, signor Presidente, colleghi. E ringrazio innanzitutto anch'io il signor Pirinski, relatore della proposta. Děkuji panu Pirinskému také Eh, jako autorovi návrhu. Je to opravdu velmi eh, rozsáhlé zpracování tohoto tématu a i my jsme se eh, rádi do toho vložili pozměňovacími návrhy k tomuto návrhu o nedeklarované práci, protože ji považujeme za důležité téma. Jde tady také o finanční zatížení rozpočtu a je důležité si také uvědomit, abychom Eh, v souvislosti s jinými mezinárodními strukturami, které se tím eh, zabývají, abychom nedělali duplicitní práci. Eh, jsou to peníze daňových poplatníků v Evropě, takže bychom měli zajistit co nejlepší fungování. Tato platforma je každopádně velice důležitá. A musíme si uvědomit, že hledáme evropské řešení, ale nezapomínat také na rozdíly, které jsou mezi jednotlivými členskými zeměmi, eh, jak z eh, hlediska rozsahu národního hospodářství, tak i z hlediska eh, dimenzí tohoto jevu. A úsporná politika, která mm, vládne hlavně v jižních oblastech, vyostřuje tento problém s prací na černo. Nehlášená práce, e, proti té by se mělo bojovat e, a měli by e, ovšem na druhou stranu zaměstnanci mít více práv, která nyní nemají. A ráda bych připomněla kolegům, že nehlášená práce um, je dlouhodobým jevem. Já vám děkuji a dám slovo komisi. Um, paní Guin. Merci, madame la présidente. Et, euh, je voudrais tout d'abord... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla mm, úvodem poděkovat zpravodaji za mm, zorganizování eh, slyšení a i za jeho angažovanost při přípravě této zprávy a také za podporu eh, tohoto přístupu, toho přístupu Evropské komise k tomuto jevu na celoevropské úrovni. Také děkuji stínovým zpravodajům a ehm, členům ehm, vytvářejícím tuto platformu. Ehm, shodneme se na tom, že otázka definice musí být vyřešena v našem návrhu eh, jsme vycházeli z určité eh, definice výchozí, abychom vůbec mohli začít pracovat a abychom si jasně eh, řekli, že tady nepracujeme, nespracováváme otázky nelegální činnosti, nelegální práce. Již to říkal některý z poslanců. Skutečně existuje také zdánlivě nahlášená práce nebo falešně nahlášená práce, která také může být předmětem eh, našich diskusí. Eh, co se týče regulace této oblasti, to je samozřejmě téma, které, eh, o kterém se hodně diskutuje a my jsme toho názoru, že otázka toho, jak někoho navrátit do systému, je otázkou legitimní. To bychom měli prověřit také na základě osvědčených praxí v jednotlivých zemích. V Itálii například eh, mají zajímavou zkušenost ale není taková, která by, že by se dala přenést eh, jedna ku jedné do dalších členských zemí nebo jiných odvětví. Takže mm, my si říkáme, co by bylo centrálním cílem eh, pro aktivity mm, této platformy. Například mm, výměna zkušeností, výměna osvědčených praxí. To by mohla být jedna z činností té platformy, ale nikoli hlavní cíl pro nás a to už někteří poslanci také říkali pro nás, je nejdůležitější, abychom přišli s praktickými nástroji, které budou mít k dispozici členské státy a sociální partneři, tak aby je mohli využívat v boji proti nehlášené výdělečné činnosti. E, jde o konkrétní spolupráci, o metodiku, o kontroly v terénu, o administrativu. Není to jenom eh, dohled nad trhem práce, ale jsou to i jiné úřady, které eh, se zabývají například prevencí a eh, také bojem proti již existující nehlášené práci. Samozřejmě s otázkou zprávy a řízení souvisí ještě několik otazníků, to vyplývá i z toho návrhu zprávy a já bych ehm, nechtěla v tuto chvíli tady citovat eh, všechny, eh, vše, co pro nás pro, jako pro komisi je důležité. Eh, jenom chci připomenout, že si myslím, že máme možnost Eh, řešit, eh, řešit celou oblast této politiky komplexně. Ochrana zdraví na, při práci, vnitřní trh, daňové otázky. Eh, to všechno je know-how, které můžeme dát té platformě k dispozici, jak si celostně, tak abychom opravdu mohli spolupracovat, mm, aby mohli spolupracovat různí partneři a abychom to téma řešili komplexně. Eh, samozřejmě jsou tady, eh, je tady celá řada dalších eh, operativních a finančních souvislostí, které budeme muset také zmínit. Otázka sociálních partnerů. Role sociálních partnerů, to je další otázka, to je pro nás vlastně takový trumf. My jsme se spojili se sociálními partnery a z hlediska jejich začlenění do té platformy a mm, nesmíme ztrácet ze zřetele ani otázku autonomie sociálních partnerů. Tolik eh, eh, z mé strany všechno v tuto chvíli. Já vám přeji mnoho eh, štěstí při další práci na tomto návrhu. Děkuji. Já vám děkuji. Um, thank you, Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat zpravodaji panu Pirinskému, kterému se podařilo touto zprávou hm, politické úvahy eh, o zavedení této platformy, platformy eh, uvést ve širším kontextu. Eh, my potřebujeme širokou diskusi o tom, jak vytvořit základy této platformy. Ta zpráva je vynikající, děkuji za ní. Budu sice předkládat pozměňovací návrhy k tomu, aby byla podpořena myšlenka využívání této platformy, tak aby se stala opravdu evropským mechanismem a nástrojem. Ehm, moje pozměňovací návrhy uvidíte, bude to 327, 388 a 389. A chtěl bych, aby do, této, do poslání té platformy byly mm, doplněny konkrétní věci, že musí přispívat k procesu evropského semestru tím, že bude spolupracovat s komisí a radou a bude připravovat analýzy a doporučení. A konkrétně navrhuji také, co se týče úlohy té platformy, aby byly doplněny její úlohy, že bude podporovat komisi při mm, přípravě společné zprávy o zaměstnanosti, v těch oblastech, které souvisejí s prevencí nehlášené práce a mm, eh, bude připravovat také doporučená, eh, doporučení eh, zaměřená na regulaci práce a předcházení nebo prevenci nehlášené práce také v souvislosti s naší hodnotící zprávou ve fázích eh, zveřejnění eh, roční zprávy o růstu a také ve fázi dialogu. A byl bych rád, aby probíhal dialog s Evropským parlamentem. Eh, jsem přesvědčený, že ta platforma bude praktická, užitečná, bude mít smysl a bude zájem všech zúčastněných stran se do ní zapojit. Ehm, je důležité, a to předkládám také jako pozměvací návrh, důležité, abychom zapojili také zástupce státní zprávy z oblasti zaměstnanosti a zástupce výboru pro zaměstnanost. Děkuji. Thank you. Děkuji. Guillaume Valas. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, to byl zajímavý příspěvek. Děkuji také za odvedenou práci za pokrok. Stává se z toho opravdu důležitá věc, pokud jde o nedeklarovanou práci a zaměstnanost v Evropě. Jedna věc, která mě zaujala, já se na to chci ve stručnosti zaměřit, a pak budu muset brzy odejít, proto to chci říct teď. Musíme najít rovnováhu mezi jednak který úspěchem, eh, tak, aby tu byl opravdový eh, politický proces sociální partneři, státy. To všechno je zásadní a zároveň, abychom nenarušovali potenciální konsenzus tím, že budeme chtít jít příliš daleko v cílech platformy, protože e, jsou tu určité politické citlivosti, vztahy mezi státy a z hlediska některých e, aspektů by to mohlo vyvolávat napětí nebo tření. Takže musíme říct velmi jasně, že jde o výměnu informací, možná o koncipování politik boje s nedeklarovanou prací, A pokud jde o regularizaci té práce, tak musíme dát pozor. Můžeme říkat, že to je jeden z cílů, ale ne ústřední cíl, protože podle eh, příslušného státu jsou ty postupy jiné zpravodaj ví, jak se na to dívám. Třeba pokud jde o fiskální pobídky při regularizaci, to jsou všechno složité věci, což bude pro některé státy nepochopitelné, v některých státech, včetně mého, takže eh, je to něco, čeho jsme ze začátku měli docela obavy, ale vypadá, že to postupuje dobře. Renate Weber. Děkuji. I já chci poblahopřát našemu zpravodaji za dobrou práci. Silně podporuji vytvoření této platformy. Jestli to bude eh, ve prospěch i členských eh, orgánů členských států, zejména protože pracovníci budou Eh, lépe chránění v budoucnu. Předložila jsem mnoho pozměňovacích návrhů, některé jsou na podobné notě jako tom, to, co řekli předřečníci. A teď mluvím samo za sebe, ne za Alde, protože jsme to ještě neprobrali, nebo já jsem to s nimi neprobrala. Několik otázek, které jsou poněkud um, mm, citlivějšího charakteru nejprve falešné OSVČ. Falešná samostatná výdělečná činnost by neměla být eh, v rozsahu působnosti této platformy, neboť to vlastně není nedeklarovaná práce, je to spíš falešné prohlášení týka ohledně zaměstnanosti, což může mít dokonce určitý trestní aspekt. Takže si myslím, že je to v rukou členských států, které to musí z této perspektivy řešit. Další otázka, která je v rozporu s, s něčím, co jsme až dosud slyšeli. Eh, povinná účast členských států. Mám jednoznačně za to, že je důležité, aby všechny členské eh, státy byly součástí této platformy. Kladu si však otázku, jestli používání eh, tohoto s tímto právním základem to můžeme učinit vůbec povinným. Já jsem eh, se eh, snažila zabývat tím právním základem 1.51, 1.53, pokud se podíváte na všechny ty odstavce, zdá se, že není prostor k tomu, aby to bylo závazné pro všechny státy. Dokonce i ten titul samotný je o zesílené spolupráci. Také jsem se dívala na článek 9, o kterém hovořili zelení. Ale to je pouze obecná část smlouvy. My potřebujeme něco specifičtějšího, takže z tohoto hlediska se domnívám, že by to mělo zůstat v rukou členských států. Měli bychom najít jiný způsob, jak přesvědčit členské státy, aby se účastnili této platformy sdílení informací. Mělo by se to dělat velmi vážně. Členské státy by měly rozhodnout, jestli to bude na ústřední úrovni nebo na regionální úrovni. Ale myslím, že to nemůže být povinné. Děkuji. I já chci poděkovat za tuhle, tuto významnou práci našeho kolegy. Tato platforma je důležitá v boji proti eh, nedeklarované až a chybně deklarované práci. Já nesouhlasím s tím eh, předchozím příspěvkem. Dobrá, neměli bychom tolik eh, cílit na tu falešnou samostatně výdělečnou činnost, ale je špatně deklarovaná práce nesprávně. To znamená, že něco deklarujeme, ale nesprávným způsobem. Oboje musíme řešit. Protože ať už eh, nepřihlásíme práci vůbec, nebo přihlásíme špatně, tak eh, oboje znamená, že je to eh, jak, zkrátka bez jakékoliv regulace, je to něco, co podnicuje také nekalou soutěž mezi podniky a je to samozřejmě také na úkor eh, státních pokladen. Kdybychom mohli naplnit státní pokladny, bylo by to dobré poselství eh, pro možnost pokračovat v některých politikách, čili jakákoliv iniciativa, která umožňuje bojovat proti nedeklarované práci, je vítáno. Jsou to tři důležité principy, které bych chtěla, aby parlament slyšel. Povinná účast všech členských států. Asi bychom měli se zamyslet nad tím, zda může být tato platforma závazná. Z politického hlediska je důležité, abychom řekli, že účast by byla povinná a ne a la carte, to znamená ne, abychom eh, si zvolili z té, z té platformy jen některé části, ale musí tu být opravdová vůle vyměňovat postupy, vyměňovat informace mezi všemi členskými státy. A druhý princip, a tady se připojuje k tomu, co říkala komise před chvílí, otázka takzvané regularizace. To je opatření, které už je na stole, i když předpokládáme, že je tu třeba práce členských států. Já chápu obavy pana Perinského, když říká, nemůžeme tam mít jenom represivní opatření, ale je dobré tam mít i pobytky. Čili to, co pomáhá členským státům tu nelegální práci transformovat v legální. Musíme vycházet z této reality, ne, neanticipovat eh, práci členských států, takže necitovat tu otázku regularizace, ale eh, spíš tam hovořit o, té, o těch pobítkách, nikoliv o, jenom o represi. Musíme najít ty vhodné argumenty, na základě kterých se eh, o tomto dohodneme. Pak je tam účast všech aktérů, politická účast, ale my politici víme, že bez našich eh, zpráv to nebude možné. Takže musí se toho účastnit státní zprávy, které musí být efektivní, musí spolupracovat, ale také sociální partneři, které, které jsou pochopitelně eh, subjekty které, zainteresovanými v této eh, otázce. Paní Morvaj. Nem csak a kifejezetten be nem jelen. Děkuji, paní předsedkyně. Já zcela souhlasím s tím, že bychom se neměli zabývat pouze nehlášenou výdělečnou činností, eh, nebo ta platforma, která má vzniknout, by se měla zabývat nejen tímto fenoménem, protože existují podobné fenomény. Jeden z nich je nehlášená práce eh, to je tedy eh, pracovní vztah, kde máme zaměstnance, zaměstnavatele, ale zaměstnavatel své zaměstnance nepřihlásí, zaměstnanec nemá žádná práva, nemá žádné, žádná sociální práva, neplatí se za něj žádné mm, eh, odvody. A například v případě porušení jeho práv se ani nemá Eh, kam obrátit. A potom druhý fenomén to je eh, vlastně eh, falešná samostatně vydělečná činnost. Tito zaměstnanci v Maďarsku jsou hlášeni jako zaměstnanci za minimální mzdu a to vůbec neodpovídá, neodpovídá skutečnosti. A v pozměvacích návrzích tam se zabýváme zejména tím třetím fenoménem, který je eh, motivován hlavně daňovými aspekty a mm, vlastně eh, tito lidé jsou nuceni zaměstnavatelem eh, pracovat, přihlásit se jako mm, OSVČ, přestože OSVČ vlastně nejsou. Ve všech případech je zaměstnanec mm, v té slabší pozici a jak si vydá na pospas a, a zaměstnavatel toho zneužívá. V Maďarsku existují velké firmy, jejichž jediným cílem je maximalizovat svůj zisk, ale existují i menší podniky, které se snaží hospodářské poměry, daňové předpisy a veškerou uh, zátěž, jak si interpretovat. Takže je to všechno nutí k tomu, aby zvolili tyto formy uh, zaměstnávání uh, lidí nebo zdánlivého zaměstnávání lidí. Pozměňovací návrh 91 pojednává o um, vlastně obsahuje přehled daňových politik a já si myslím, že tato platforma mimo jiné by měla mít za úkol zabývat se také specifickými doporučeními pro jednotlivé země a zaměřit se dopodrobna na to, eh, kde ehm, vzniká chyba v systému konkrétního členského státu. Některý členský stát může třeba tvrdit, že toho dělá dost pro malé a střední podniky, ale když se podíváme na mm, hospodářskou politiku toho státu, tak se ukáže, že tomu tak vůbec není. A nebo eh, mm, proskoumat systém sociálních eh, odvodů, daňové předpisy a tím by se mohla právě zabývat také platforma. Já se ptám pana zpravodaje, zda by viděl nějakou možnost eh, pro to, aby platforma se zabývala i těmito otázkami. Nehlášená práce nehlášená vydělečná činnost nebo falešná, falešně samostatná vydělečná činnost. To jsou témata, se kterými eh, členské státy již mají své zkušenosti, které by si mohly vyměňovat tak, abychom se postarali o práva zaměstnanců i zaměstnavatelů a aby platforma mohla eh, přicházet s návrhy, jak lépe chránit práva zaměstnanců i zaměstnavatelů. Děkuji. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodaji. Eh, máme eh, dobrý základ, eh, u kterého vyplývá z diskuse, že mm, ta platforma bude opravdovým přínosem. Ten přínos bude realizovatelný, pokud bude přinášet nějaké výsledky protože v mnoha prohlášeních, která vydáváme i tady v parlamentu, chce, že chceme podporovat malé a střední podniky, že chceme zajistit kvalitu práce, tak to v realitě potom stroskotá. E, teď e, my v Německu mluvíme buď o nehlášené práci, anebo prostě o práci na černo. A e, i když eh, lidi vědí, že to není legální, tak do toho jdou a to my nemůžeme připustit. Eh, musíme proti tomu bojovat. Eh, víte, když jsme se zabývali směrnicí o vysílání zaměstnanců do zahraničí, tak tam často kontroly úřadů byly v mé zemi v Německu na staveništích zejména tak strašně silné, že nám bylo řečeno, kontrolujeme příliš mnoho bylo nám řečeno, že se nemůže stát, aby se pracovní doba a pracovní podmínky kontrolovaly, aby se kontrolovaly, jestli jsou lidé dostatečně zajištěni, pojištěni a aby dokonce dokumenty byly překládány do Němčiny. Bylo nám řečeno, že kontrolujeme příliš mnoho a naštěstí ale Soudní dvůr Evropské unie nám řekl, že to děláme správně. My musíme eh, prostě mít možnost kontrolovat, jestli všechno je dodržováno, ano nebo ne. Musíme se postarat o transparentnost a k tomu může tato platforma přispět. Já doufám, že to zvládneme dotáhnout do konce eh, my nemůžeme mít kontrolní opatření, která budou seškrtána natolik, že z nich skoro nic nezbyde. Nemůžeme mít inspektory bez kompetencí, kteří eh, vlastně nezaručí kvalitu těch kontrol. Eh, nesmí to být pro nás jenom takový eh, takové šidítko na uklidnění. To si myslím, že je důležité pro malé a střední podniky pro zaměstnance, kteří mají právo na to, aby byli řádně zaplaceni. Pro ty, zaplaceni. Pro ty všechny je to důležité. Já jsem podal pozměňovací návrhy. Nesmí se poklesnout úroveň kontrolní činnosti, rozsah kontrol a e, potřebujeme také e, specifické zkušenosti z jednotlivých zemí. A sociální partneři, které máme, mm, se se musí také vložit. Takže já myslím, že všechny základy máme. Eh, co se týče definice, na tu se budeme muset ještě podívat. Já si myslím, že eh, můžeme říci, že Eh, se určitě na vhodné definici eh, shodneme. Některé výbory v našem parlamentu eh, se nechtějí do této práci zapojit, ale já myslím, že náš výbor má dobré zkušenosti, naši členové mají dobré zkušenosti s trhem práce a to by se v té zprávě mělo odrazit. Milí kolegové, já děkuji také všem, kteří se zapojili do eh, práce eh, na tomto tématu. Děkuji eh, zpravodaji. To téma je extrémně důležité. Jak už tady zaznělo, důležité je mít tuto platformu proti práci na černo, která bude opravdu fungovat v realitě. Důležité je několik věcí, důležitých je několik věcí, které bych rád zmínil a jde mi o to, abychom Eh, také nezapomínali na princip subsidiarity. Eh, chtěl bych říci, že velmi důležité je to, abychom eh, jak si mm, všechno neházeli do jednoho pytle, protože některé členské státy mají velmi dobré a funkční systémy a pokud se na všechny budeme dívat stejně, tak možná i ty dobré systémy, které máme v některých národních státech, nakonec oslabíme a to se nesmí stát. A ještě pár slov eh, k mým pozměňovacím návrhům. Je jasné, že jak už jsem říkal na některém z posledních zasedání, eh, černá práce nemůže mít jednu jedinou definici, protože to, to se liší eh, v jednotlivých členských státech a z toho důvodu eh, jsem se v pozměňovacím návrhu 99 k tomu vyjádřil a jsem toho názoru, že platforma by měla být fórem e, pro zástupce e, orgánů s rozhodovacími kompetencemi a všechny členské státy by se e, do ní měly zapojit povinně. Nebylo by k něčemu mít platformu, která se stane jenom takovým debatním, diskusním kroužkem, kam si, kde budou si úředníci povídat a nakonec z toho nebude nic. Takže 223, eh, to je můj další pozměňovací návrh, který se zabývá právě tímto. A na závěr chci ještě říci, že členské státy by si měly zachovat kompetence k tomu, aby rozhodovali sami o tom, jak na národní rovině budou zacházet s výsledky eh, těchto diskusí. Eh, to jsou pozměňovací návrhy 243 a 245. Děkuji. Thank you all for your contributions. Děkuji za vaše příspěvky. Přijetí v výboru bude 24.3. Mm, původně jsme měli dřívější datum, ale teď máme čas na kompromisní návrhy. Děkuji panu Perinskému a všem ostatním. Nyní se dostáváme k absolutoriu a slovo dám zpravodajce paní Harkin. Děkuji. Začneme rozpočtem, souhrným rozpočtem EU. Chci poděkovat kolegům, ehm, dostala jsem 19 pozměňovacích návrhů a byla jsem schopna akceptovat mnohé z nich a dospět k nějakým kompromisům. Máme tři kompromisy. První nahrazuje pozměňovací návrh 2 Druhý komprom... Tady máme pozměňovací návrhy 11 a 13 a hlavní kompromis nahrazuje návrhy 14 až 18. Pokud vím, všechny jsme rozeslali a máme dohodu. Jediný obecný koment, stáž, který jsem měla, byl to, že je důležité eh, konstatovat, že máme nižší chybovost a že ta eh, chybovost je druhá nejnižší. To je velmi důležité říci. Druhá věc je třeba zdůraznit, že se podnikají kroky na další snížení chybovosti především opatření komise, zjednodušování a tak dále. To byl jeden z pozměňovacích návrhů, které jsem nemohla akceptovat, číslo 7, kde jsem měla napsáno vítá použití zjednodušených nákladových obcí. Kolega Holon navrhl, abychom hm, řekli, nevím, jak jsme to vyřešili mezi sebou. Evropské projekty musí mít přidanou hodnotu, eh, když hrozí, že ke konci programového období se budou prostě utrácet prostředky, tak musíme být opatrní. Za prvé, nesmíme kompromitovat konsistentní aplikaci, ale hlavně by měl mít ten projekt EU hodnotu, nejenom aby se prostě ty peníze utratily. Když se dívám na práci, kterou dělala komise, slabiny, které byly identifikovány v jejich seznamu rizik a e, pokyny, které vydali, tak myslím, že dosahujeme mm, pokroku v té věci. Mě by zajímal jenom prostě názory kolegů. Thank you. I give the floor to Mr. Claude Roland. Děkuji, pan Claude Roland, stínový zpravodaj za EPP. Velmi rychle a stručně. Děkuji zpravodajce za odvedenou práci. Je to práce účinná, efektivní, ve snaze najít kompromis, pokročit velmi jasným a objektivním způsobem. Mám za to, že ty kompromisy jsou dobré kvality, a nebudou pro nás znamenat žádný problém. Pokud jde o sedmičku, o tom jsme již diskutovali a mohu se připojit k eh, pozici eh, zpravodajky. pozici zpravodajky. A takže eh, nezbývá, než potrhnout, podpořit ten kompromis. Děkuji pan Perinsky za SAD. Děkuji. Také já chci ocenit práci paní Harkin. Jsem děčný, že akceptovala moje pozměňovací návrhy 6 a 19. Souhlasím s ústním pozměňovacím návrhem k návrhu 19 a podporuji kompromisní návrh paní Harkin um, návrhům 14 a 18. Možná bych mohla ještě zvážit, zda by byl možný kompromis k návrhům 12 a 13. Já jsem tam mm, podal určitou formulaci a myslím, že v podstatě se týkají téhož. A že záměrem členských států by mělo být nejenom kontrolovat efektivně, ale také usilovat o dosažení cílů, které podporuje Evropský sociální fond, které jsou relevantní pro život každého evropského občana. Text paní Harkin, který navrhla tady paní Harkin, to vyjadřuje jinak dře znepokojení, že možná mm, nebude detektováno porušení pravidel. Myslím, že tady je um, výraz porušení pravidel. A tady by to mělo být upřesněno. Možná se ale mýlím. To je jediný můj návrh další pozměňovací návrhy. Myslím, můžeme podpořit zpravodajku za většinu těchto návrhů 137 a 10. 137 10 nejsou akceptovatelné, nemůžeme je podpořit. Děkuji. Děkuji. Žádný další stínový zpravodaj tady není. A chcete něco říci? Paní Dlabajová? Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajice paní Harkin a e, říci, že jsme analyzovali e, ve výboru KONT a já jsem byla zodpovědná za slyšení komisařky Tyson jako místo předsedkyně KONT a velice jsem ocenila diskusi, kterou jsme vedli s kolegy, um, ehm, protože ta chybovost je velmi nízká, nižší než je evropský průměr a projekty jsou stále efektivnější. A mm, ocenila jsem včera především diskusi o tom, jak lépe zajistit závěrečný dopad a orientaci na výsledek těch projektů, protože to bude obtížnější v těch sociálních projektech než v jiných. Takže s komisařkou a kolegy jsme eh, hledali indikátory a eh, toho, jak měřit konečný dopad. Oba výbory na, to, na tom velmi dobře pracují a mě spokus uspokojuje to, to, to zlepšení, kterému tam došlo. Děkuji. Děkuji také za připomínku z výboru pro rozpočtovou kontrolu. V hlasování proběhne 29.1., to znamená na příští schůzce. S tím jsme po, závěrečná poznámka, ano, ano, ano. Paní Harkin chce komentovat ty komentáře. Ano. Děkuji k všem kolegům. Ano, Brinsky, já slyším, co říkáte. Máme eh, určitě bychom mohli najít nějaký kompromis na 12 a 13. Další bod, eh, to jsem měla říct hned na začátku, k návrhu 5, což je kolega, já nevím, zda tady je, ale mm, odkaz na oje, na oje je správný. A také ta představa je taková, že sociální fond a tak dále by neměl být využíván k tomu, aby se relokalizovali pracovní místa z jedné země do druhé. Uh, to důvodnění 42 e, mluví o hlavních velkých projektech. Víme ale, že ESF má investovat do lidí, nikoli do velkých e, produktivních firm. Já myslím, že chápu ten záměr toho pozměňovacího návrhu. Je to každopádně něco, co e, známe z EGF. Nejsem si jistá, zda je to relevantní a ten odkaz stejně není správný. Nemyslím, že to je relevantní v této situaci. Nemyslím, že to můžu podpořit a to už jsem měla říct hned. Politicky podporuji tu myšlenku, ale zde to, myslím, není relevantní. Děkuji. S tím jsme spokojeni a budeme hlasovat na příští schůzi což bude 29. ledna. Děkuji všem za vaše příspěvky a přeji hezký večer. I'm trying to finish the meeting all the time and Uh, uh, Já se snažím skončit jednání, ale máme spoustu času, vy chcete probrat ještě agentury, takže paní Harkin, máte slovo. Ano, ještě jste se mě nezbavila, ale nezdrží, nezdržím vás příliš dlouho. Aspoň pokud jde o mě, tak myslím, že je to poměrně eh, jednoduché, přímočaré. Shodneme se s kolegy o pozměňovacích návrzích k tomu stanovisku. FOPu jsem obdržela tři pozměňovací návrhy. a Akceptovala jsem všechny všechny eh, byly pozitivně, eh, všechny pozitivně přispěly k tomu textu. Jediná další věc, kterou chci ještě dodat, když jsem četla dokumentace, a další věci, tak jsem byla potěšena tím, do jaké míry toto centrum a jeho práce je, je relevantní ke evropské agendě zlepšování dovedností. CDFOP je uznán jakožto celosvětově tedy vůdčí centrum pro expertízu a dovednosti. A jedna z otázek, která se objevila v souvislosti s tímto stanoviskem, byla Otázka zastarávání dovedností, jak k tomu může docházet. A e, dnes jsme o tom hovořili na komisi. Někdy mm, my si myslíme, že stačí proškolit zaměstnance, jenže to samozřejmě nestačí, protože je tu nabídka a poptávka a to z té zprávy vyplývá. Nicméně jsem spokojen s těmi pozměňovacími návrhy a ráda je všechny přijmu protože zlepšují znění textu. Děkuji. Takže jste připraveni na další, další bod? Ještě je tu žádost o slovo, prosím. Nemohli bychom všechny čtyři vzít za dohromady? Kolik jich je? Čtyři, pět agentur? Čtyři. Když bylo by to v pořádku, kdybychom je vzali dohromady. Ano. Tedy si z toho nedostanu mrtvici nebo infarkt. Další stanovisko, k tomu jsem udržela čtyři pozměňovací návrhy. E, všechny byly e, přidány do textu k Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu, mohu to akceptovat. Další, tedy teď je to Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu eh, zdraví při práci, k tomu jsem obdržela tři pozměňovací eh, návrhy, některé drobnějšího charakteru a pokud jde o uh, uzavření dohody o sídle se španělskými orgány, s tím jsem souhlasila. Pak pozměňovací návrh k rozpočtu, pak ještě pan Olan, tam mm, myslím, že to šlo dobře, dosáhli jsme dohody. Eh, pokud jde o Evropskou nadaci odborného vzdělávání, tam jsou k tomu jenom dva pozměňovací návrhy, jeden eh, ode mě a pak od pana Ronana. Dospěli jsme ke kompromisu, který s radostí akceptuji. A to, to jsou vlastně ty čtyři, a ta, ta čtyři absolutoria k e, agenturám. Myslím, že s tím je většina lidí spokojena. Děkuji. Děkuji. Pan Roland. Jenom velmi rychle, paní předsedkyně. Tak rychle opravdu neskončíme. Takže k těm stanoviskům chci jenom zdůraznit to, co již bylo v těch kompromisech, které myslím, že jdou správným směrem a můžeme je podporit, podpořit bez problémů. Celkově tady klesá chybovost. Dobrá ověřovací práce. Pokud je o CDFOP, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, tak eh, tady mohu říci, že vzdělávání, odborné eh, vzdělávání je klíčovou výzvou. Takže chci jenom potrhnout, co řekla pana, paní Harkin. To znamená, že dlouhodobá nezaměstnanost výrazně ohrožuje eh, konkurenceschopnost. Pokud jde o Eurofond, tak ten také je určitou referencí nejenom na evropské, ale i na světové úrovni, často Mezinárodní organizace práce. Využívá práce Eurofondu. A když se podíváme na některé eh, studie, které dělá eh, tato Mezinárodní organizace práce tak často vychází z našich metodologií. Takže jsou to agentury, které jsou relevantní a eh, otázka sídla se zdá, že se vy, vy, už je takřka vyřešená pro vše, všechny tyto agentury. Pan Terenský chce ještě něco říci? Těmto otázkám prosím. Paní předsedkyně, Já souhlasím s tím, co řekla paní Harkin. Akceptujeme kompromisní návrhy. Myslím si, že předložená doporučení jsou na místě. Je tu ovšem pár drobných věcí, Jednak eh, to, co se tady říká o, te, o 2014, zpráva o CDFOPu, tato, to, tento průzkum již byl proveden o dovednostech a bude představen a probrán v blízké budoucnosti. Čili to je jenom aktualizace o, té, o této iniciativě, ale jinak e, to můžeme podpořit. Paní Harkin, děkuji. Pak si o tom s kolegou promluvím. E, poslední stanovisko je absolutorium týkající se implementace rozpočtu pro všechny agentury. Čili plnění rozpočtu. Pět pozměňovacích návrhů k této zprávě. Dva kompromisy. Myslím, že ohledně nich panuje schoda jeden pozměňovací návrh pana Beneckého, který ráda akceptuji. Jenom momentík. Byla jenom jedna poznámka, to bude opravdu tím skončím. Čteme o plnění společného přístupu ke decentralizovaným agenturám, pokrok dosažený v těchto oblastech je důležité aby bylo patrné, že tu ten pokrok je a že dosahujeme synergii. S tím, že, jak uvidíte v některých těch kompromisech, říkáme, že komise by měla nadále uvažovat o možnosti sloučení stávajících agentur. To by mělo pokračovat dál zejména pokud jde o správní a finanční řízení těchto agentur, což by maximalizovalo takzvanou vzájemnou komplementaritu. A myslím, že to je z mé strany vše, paní předsedkyně. Nic dalšího již eh, dodávat nehodlám. Pan Perinský. Ano, jenom slova díku a ocenění za přijetí mnou předložených pozměňovacích návrhů. Cením si celkové práce paní Harkin. Ano, může to některým trochu zrychlit eh, TEP, eh, každopádně je potřeba to ocenit. Děkujeme paní Harkin, děkujeme všem. A teď již opravdu jsme se dobrali konce jednání můžeme na letiště, můžeme jet domů.